A nyní přistupujeme ke společné rozpravě týkající se praní peněz. Hmm, doporučení pro druhé čtení autoři Kresiany Skarinč a Judith Sargentini předložili tuto zprávu, toto doporučení a Společně s touto zprávou budeme rovněž pojednávat zprávu um, autorů Timothy Kirkoupa a Petra Simona. Nejprve má slovo pan Karinc. Paní předsedkyně, drazí kolegové a kolegyně, dnes a zítra máme dotáhnout postup, který již začal před prakticky dvěma lety. Je to nová legislativa na potírání praní špinavých peněz. Takže chci poděkovat paní Sargentini, spoluzpravodajce z výboru Líbe, stínovým zpravodajům. Chci poděkovat i Evropské komisi a také italskému předsednictví, protože tu závěrečnou dohodu jsme uzavřeli s, s italským předsednictvím této otázce. Čeho se nám tedy podařilo za ty dva roky dosáhnout? Evropská komise navrhla zlepšení legislativy eh, určené k boji s praním špinavý, špinavých peněz, abychom byli o krok eh, před eh, zločinci. A Nyní budeme mít eh, posouzení eh, rizik, eh, pomůže to i bankovnímu systému, ehm, aby bylo možno zjistit více o bankovních klientech a vzniknou takzvané černé seznamy, čili blacklisty, které pomohou orgánům činným v řízení i bankovnímu sektoru získat více informací o klientech a o převodech. A v rámci parlamentu byl navržen ještě jeden nový nástroj, který pomáhá s, s bojem proti praní špinavých peněz a to je ten eh, evropský eh, rejstřík vlastnictví, eh, kdy až dosud jsme měli pouze rejstříky firem v členských státech. Ale nyní víme, že vlastníci nemusí být firmy, můžou to být soukromé osoby i právnické osoby nebo právnické osoby vlastněné jinými právnickými osobami, čímž pak začnou vznikat eh, v rámci Evropské unie jakési um, offshoreové řetězce, kdy už pak není jasné, jaké jsou vlastnické eh, poměry, majetkové poměry té firmy. Takže nyní bude existovat požadavek na, členských státe, na členské státy, aby existoval jasný eh, přehled eh, vlastnictví, aby v celý ten eh, řetězec vlastnický, který zatím nám komplikuje život, aby Eh, bylo možné vystopovat, získat, kdo, zjistit, kdo vlastně stojí za určitou eh, firmou nebo za určitým eh, převodem, což pomůže i při výběru daní, protože se to používá nejenom k praní špinavých peněz, ale také k vyhýbání se daňové povinnosti. Jedná se o nový vývoj a samozřejmě to povede k reakcím ze strany Ehm, zločinců a eh, komplikuje jim to život. V Evropě každopádně máme eh, stát eh, práva, bankovní systém, finanční systém. A s touto legislativní změnou posílíme náš boj s praním špinavých peněz, tak abychom vytlačili eh, zločince z Evropské unie. Děkuji vám za spolupráci a za podporu a těším se zítra na vaší podporu při hlasování. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní paní Sargentini na čtyři minuty. Thank you, Chair. Uh, uh, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také panu spoluspravodaji Karinšovi a také stínovým zpravodajům, kteří nám pomáhali za tohoto mandátu i za mandátu předchozího, také předsedovi výboru Ekon Robertu Kvaltierimu a eh, také děkujeme eh, italskému předsednictví a Evropské komisi. Šlo o velmi dlouhý proces. Eh, začali jsme v minulém mandátu a Eh, problematiku jsme uzavřeli až v prosinci loňského roku. Eh, my jsme mm, eh, doufali v silný, silný mandát od Evropského parlamentu ještě před volbami, kde mm, téměř 650 poslanců bylo pro veřejný rejstřík. A já jsem se vždycky snažila vypořádat eh, s neplacením daní a vyhýbání se placení. Eh, my jsme se zde eh, vyslechli od odborníků, že je spousta obrovské, obrovské peníze, které nezdaněně unikají z Afriky. Nebo také bývalý, tedy Eh, syn bývalého ukrajinského prezidenta, eh, který si ulil množství eh, státních peněz do Holandska, do firmy Shell a tak dále. My jsme tyto finanční přestupky dali pod definici predicate offense a také pracujeme s termínem beneficial owner, čili skutečný vlastník. Eh, my eh, máme registry v většině zemí, ale v některých zemích eh, tento rejstřík Eh, skutečných vlastníků není, ale nyní je povinnost, aby tedy v každé zemi byl a do budoucna eh, tyto rejstříky byly propojeny a informace se mohly předávat mezi stranami. Eh, kdo bude mít přístup? Samozřejmě příslušné orgány, banky, kasína, to jsou povinný, povinné subjekty, ale samozřejmě také všichni ostatní, kdo mohou prokázat, že mají na tom zájem z důvodu eh, praní špinavých peněz, terorismu, korupce, daňových podvodů a daňových úniků. Do budoucna žurnalisté, nevládní organizace a každý občan Evropské unie eh, se bude moci podívat do tohoto, eh, do tohoto rejstříku a tak nebude možnost Eh, odčerpávat prostředky, které jsou potřeba tady u nás na vzdělávání a další věci, eh, kam si do daňových rájů. Také jsme vyjasnili otázku ochrany dat a chtěla bych poděkovat paní eh, Jourové, protože jakmile se to dostalo do jejího portfolia, eh, tak eh, slyšeli jsme, tedy cítili jsme, že je nám nasloucháno více. Ano. Eh, také každý, kdo si bude myslet, že jeho data nejsou v pořádku, budou, bude mít možnost se odvolat. My jsme také ve článku 40 zavedli ukládání dat na dobu pěti let. Takže, eh, paní předsedkyně, eh, bylo by dobré, kdybychom šli příkladem jiným. Nebylo by eh, skvělé, kdyby se přidali Spojené státy. Nebylo by skvělé, kdyby nám takto pomáhali bojovat proti daňovým únikům podvodům. Děkuji vám, paní z Argentiny. A nyní pan Kerkop, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, pojezd praním špinavých peněz, tak eh, když utneme ty peníze, utneme tím také prostředky, které mají k dispozici teroristé a zločinci a tím zlepšíme fungování naší ekonomiky a všech jedinců v této ekonomice. Škoda způsobovaná praním špinavých peněz by neměla nikdy být podceňována. Eh, pokud jde o trestnou činnost v našich trzích, tak transparentnost je samozřejmě mocnou zbraní. A proto příležitost která byla, eh, se skýtala eh, mě i dalším zpravodajům, byla jednak výzvou, ale jednak také podstou a privilegiem. Při, přihlédli jsme k, k finančním standardům eh, a k možnosti bojovat s praním špinavých peněz i přeshraničně, abychom byli schopni vysledovat peníze přes hranice a konfiskovat aktiva. To je důležité a také důležitý prostor, v němž zločinci fungují. Eh, domnívám se, že tento balíček tento prostor zmenší a zúží a pomůže nám také v naší eh, schopnosti sledovat tyto prostředky přes hranice. Eh, celá léta mm, jsou problémy s implementací předchozí legislativy. A teď jsme vytvořili skutečně rozumný a přiměřený Eh, způsob, jak postoupit. Druhá směrnice o praní špinavých peněz byla interpretována a implementována v mé zemi ve Spojeném království způsobem, který vlastně udělal život pro malé investory takřka eh, nesnesitelný a narušil vyvážené vztahy s finančními institucemi. Takováto přílišná zátěž nesmí být eh, znovu Eh, vytvořena novými normami. Potřebujeme transparentnost, ale samozřejmě přitom zvažovat širší dopad na soukromí a potřebu zajistit i ochranu údajů. To byla také součást naší práce. Takže otázka proporcionality a nezbytnosti jsou témata, která se stále znovu opakují v naší práci, a to obzvlášť eh, u tohoto balíčku. Někdy eh, jsme pak dávali jenom záminky bankám a dalším institucím přesouvat své rozhodování ještě dál od spotřebitele a zavádět naprosto nepraktické způsoby, jak posuzovat zákazníky. Firmy musí vědět, co se od nich chce a jak mají řešit problém. To znamená, musí existovat systém oznamovací povinnosti, který musí být rovným způsobem dodržován, ne aby se někdo jenom teoreticky hlásil k nějakým eh, standardům. Musíme také zajistit spolupráci s třetími zeměmi. Jestliže mají třetí země investovat v Evropě, jestliže má fungovat vnitřní trh, musíme být vybaveni optimálními legislativními nástroji, abychom eh, předcházeli a stíhali finanční Eh, kriminalitu. Myslím, že jsme opravdu tady předložili něco praktického a průchodného, aby jsme eh, mě vždy eh, záleželo na tom, aby tento balíček byl realizovatelný, tedy aspoň za tu část, za kterou zodpovídám. Můžete mít sebelepší zákony, ale pokud nejsou správně implementovány, nic s tím nezískáte. A já myslím, že tímto balíčkem získáme hodně. Děkuji všem zúčastněným, pokud jde moji práci, stínový zpravodaj, jako spoluzpravodaj eh, Mr. Simons a další stínový zpravodajové. Já eh, myslím, že zítřek se může stát začátkem nové éry v boji s finanční kriminalitou a to při vysoké eh, podpoře veřejnosti. Děkuji, pane Kirkope. A nasleduje Petr Simon. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Podle odhadu ročně zhruba 1600 miliard dolarů je propíráno. To odpovídá 3% ročnímu hospodářskému výkonu. Každoročně se ztrácí jedna miliarda euro neúspěšným bojem proti daňovým únikům. My jako Evropská unie a jako Evropský parlament musíme proto při potírání propírání peněz zůz, eh, zintenzivnit naše úsilí proti daňovým únikům. Eh, když se podíváme na směrnici týkající se praní špinavých eh, peněz, ta musí být přepracována. Když se podíváme na čtvrtou směrnici, ta byla doprovázena ustanoveními týkajícími se peněžními transfery. Eh, to bylo podpořeno a vlastně se stále pracovalo na ještě lepší evropské úrovni. Zatím oba návrhy, které tady máme, sledují stejný cíl. Jedná se o to, aby se tady e, zavedla pozornost proti vysokému riziku praní špinavých peněz, ale to se odráží v jiných částech směrnice do budoucna. E, budou i kasína a provozovatele e, eh, her o peníze sledování. Co se týče e, financování špinavých peněz. Tady potřebujeme, abychom to mohli dobře sledovat, transparentnost. A proto je třeba, abychom pronikli do těch neprůhledných eh, struktur podniků a často firm, které mají jenom poštovní přehrádku. Můžeme být úspěšně dně tehdy, když i celý Evropský parlament na nátlak sociálních demokratů mohl prosadit rejstříky, aby se tak získal přístup k informacích o holdincích i o nadacích. Eh, je to nejlepší zbraň proti kriminálním machinacím. Ovšem, vytvoření tohoto rejstříku nebylo jen tak samo o sobě. Eh, také členské státy nejprve dlouho bojovaly proti tomuto zavedení, ale Evropský parlament nakonec prosadil svou. Tyto rejstříky jsou závazné pro všechny, pro notaky, finanční úřady a jsou volně přístupné pro každého, kdo může prokázat legitimní zájem, například novináři. To je tedy dobré. I když my, sociální demokraté, bychom si bývali přáli propojení registrů v Evropě a nikoli v odsouvání tohoto propojování. Transparentnost a informační tok se nesmí přeci zastavit na hranicích jednotlivých států. Kromě toho bychom my, sociální demokraté, rádi viděli, eh, kdyby teď to vytvoření registru se aplikovalo i na třetí státy, protože to by znamenalo ofenzívu transparentnosti a posílilo by to boj proti praní špinavých peněz a úniku peněz do daňových oáz. Ale je potřeba k tomu vytvořit seznam těchto třetích států a také jejich žebříček týkající se um, žebříčku nebo týkající se pořadí mm, těch um, mm, objemů v praní špinavých peněz. A je třeba aktualizovat rejstří každé tři měsíce. My bychom si bývali přáli, abychom v určitých bodech se dostali dopředu, ale přece jenom lze konstatovat, že vytvořením centrálního veřejného rejstříku jsme prosadili náš centrální zájem a to je skutečně úspěch stávající směrnice, ale celá řada otázek zůstane ještě otevřená, proto máme ještě hodně práce na dalších pět let. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo paní komisařka. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Eh, dámy a pánové poslanci, eh, přijetí čtvrté směrnice eh, proti praní peněz a převody peněžních prostředků, což jsou strategické texty EU, určitě významně zvýší naší účinnost a v úsilí v boji proti praní prostředků z kriminální činnosti a boje proti teroristickým aktivitám. Já bych chtěla poděkovat panu Sargentini, panu Kanešovi a stínovým zpravodajům za silnou podporu tomuto tématu a za jejich do práci. Také eh, těch několik předsednictví, které následovaly po sobě, k eh, tomu věnovalo mnoho energie. A chci eh, poděkovat předsednictví italskému, kde eh, došlo k finalizaci tohoto tématu v prosinci loňského roku. Myslím, že máme zde výsledek, eh, který nás může uspokojit. Eh, zítřejší hlasování nás přiblíží o další krok k přístějším pravidlům proti praní peněz a terorismu. A my si myslíme, že v rámci Evropské bezpečnostní agendy tato pravidla eh, musí začít platit co nejdříve. Máme nyní k dispozici nástroje, abychom mohli lépe sledovat a dohledávat miliardy eur eh, z kriminální činnosti a finančních toků, které podporují teroristické skupiny pokud eh, budeme mít transparentnější přehled o skutečných vlastnících, eh, tak to je něco, co je součástí naší mezinárodní agendy a já zvláště vítám ambiciozní přístup Evropského parlamentu i členských zemí, aby se zavedly rejstříky eh, těchto skutečných vlastníků firm a různých právních konstrukcí. Musíme nyní zajistit, aby tento rámec, eh, který chce eh, zlepšit efektivnost a lepší transparentnost, eh, aby toto bylo zavedeno co nejrychleji. Komise bude spolupracovat s členskými zeměmi na co nejrychlejším zavedení. Já bych chtěla požádat parlament a pozbudit ho, aby ve svém hlasování toto podpořil, což bude znamenat silnější rámec proti, tedy boje proti praní peněz a proti terorismu a jeho financování. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko Jourová. A nyní eh, budou na slova řečníci za jednotlivé politické skupiny. Nejprve pan kolega Radev na minutu a půl. Благодаря, господин předsedatel. Dámy i господа. Děkuji. Dámy a pánové, podle údajů OSN nás stojí praní špinavých peněz 2,7 procenta HDP, čili 1,6 trilionu dolarů, ale ta reálná cena je možná ještě vyšší, protože to postihuje životy a osudy mnoha desítek milionů lidí světa. Takže tento balíček je právě proto tak důležitý, přinese větší transparentnost ve stále komplikovanějším finančním systému, který je eh, ještě stále více ohrožován podvody. Budeme mít tedy ten eh, rejstřík skutečných vlastníků. Ehm, v tom rozsahu působnosti budeme moci striktněji kontrolovat finanční převody, budeme moci eh, také uplatňovat závazky na poskytovatele převodových a finančních eh, služeb. A celkovým výsledkem by měla být větší jasnost, pokud je, eh, jde o vlastnickou strukturu firm, větší transparentnost eh, obchodních vztahů a to vše přispěje k lepšímu fungování vnitřního trhu. Zároveň boj s organizovaným zločinem a terorismem rovněž získá na síle což je důležité, protože eh, teroristické eh, hrozby Evropy jsou eh, jednou z priorit Evropské bezpečnostní agendy, která byla potvrzena. Čtvrtý balíček existuje, má velmi adekvátní nástroje. Děkuji, paní Gomeš. Dvě minuty. Na dvě minuty, prosím, zapněte si mikrofon. Is it working? Yes. Jako stínová zpravodajka eh, čtvrté směrnice proti špinavým penězům eh, proti praní špinavých peněz, promiňte, eh, jsem se zasazovala o to, aby byl zřízen systém boje proti tomuto druhu zločinu. Evropský rejstřík s reálnými informacemi o skutečných majetkových poměrech. A o to se také zasadil Evropský parlament. Musím však říci, že mě zklamalo, že navzdory finančním skandálům Evropská unie eh, zůstává vlastně tak trochu pokulhává za požadavky o vytvoření transparentnosti, eh, protože co se týče veřejného přístupu eh, k těmto informacím, bylo by nutné, aby novináři, nevládní organizace i občané měli volný přístup. K to bohužel zatím ještě není přístup. Máme tady 28 různých druhů přístupu. Mělo by to být shodné a to je opravdu škoda. Někteří jsou vyloučeni a propojení právních předpisů a potírání daňových úniků je nasnadně. Eh, registr či rejstřík se může stát mocným nástrojem, eh, aby se zabránilo, či alespoň stížilo koncernům obcházet daně. Zejména v souvislosti s krizí. I změna daňové legislativy nepomůže sama o sobě. Je třeba, abychom posílili náš boj proti neprůhledným podnikovým strukturám, ale díky tomuto registru už nebudou mít tak snadnou pozici. Je důležité, aby členské státy tuto směrnici implementovaly co nejrychleji, aby se mohlo efektivně postupovat. Bezpodmínečně potřebujeme také registra diplom ve třetích státech a diplomaticky bychom to měli navrhovat třetím státům a měli to projednávat i s G20, abychom počírali uniky do daňových varávů. Děkuji mnohokrát, Dovole, dovolíte otázku pana kolegy Sany, prosím pěkně, máte slovo, pane kolego. Pane předsedo, paní kolegyně, ve vašem příspěvku jste nás upozornila na řadu nebezpečí, ale vaše poslední slovo se týkalo boji proti úniku do daňových rájů. A teď tady má otázka. Co je příčinou? Co je důvodem proto, že nemáme žádnou definici daňových od, od OAS. Uh, Myslím, že protože existuje určité popírání, nedostatek vůle členských států a komise, Eh, řešit tu absolutní potřebu daňové harmonizace. Bez ní nemáme skutečnou zdravou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. To je přesně to, co se eh, snažíme prostřednictvím daňového výboru. A já jsem si eh, jista, že pokud tuto práci odvedeme, tak budeme schopni přesvědčit vlády a komisi. Děkuji paní kolegyně Gomez a nyní na minutu má slovo paní kolegyně von Storch. Vážený pane předsedo, milí kolegové, dnes tady hovoříme o zlepšených opatřeních pro potírání praní špinavých peněz a máme tady jasné důvody, boj proti mm, daňovým únikům a tak dále, ale když Eh, o tom hovoříme, musíme hovořit o i další věci a to je mizení vlastně plateb v hotovosti. Neměli bychom všechny platby dělat bez hotovosti převody a neměli bychom, vytvo- neměli bychom jednoho dne zakázat eh, hotové peníze. Jeden šéf ekonom Citibank už to požaduje, aby zmizely prostě peníze. Co pak stát a naši úředníci mohou odečítat eh, co kde děláme a je možné potom dohledat, eh, v jaké restauraci jsem byla je to ochrana, tedy souvisí to s ochranou pouze zločinců, anebo to bude proti naší, mm, proti vlastně svobodě našeho volného pohybu? E, já si myslím, že bychom měli udržet hotové peníze. Děkuji vám mnohokrát, paní von Štorc, a nyní má slovo pan kolega Torvalds. Děkuji. Praní špinavých peněz, jak e, dobře víme, představuje vážný problém, je to zdroj příjmů trestních organizací a škodí to našim ekonomikám, a to silně. Tento návrh legislativy je návrhem, na kterém pracujeme už nějakou dobu. Děkuji všem zúčastněným spravodajům, spoluspravodajům, stínovým spravodajům, kteří se touto otázkou eh, zabývali. Musíme vycházet z analýzy rizika. To je rozumný základ jakékoliv legislativy. Další eh, bod se týkal těch eh, skutečných vlastníků a skutečného vlastnictví. Podařilo se nám prosadit myšlenku rejstříku. Víme, že tyto struktury jsou nesmírně komplexní, třeba kasína, praní špinavých peněz. Takže je dobré, že se aspoň tohle podařilo. Vítám i to, že se nám podařilo eh, ošetřit některé problémy, na které narážíme při přípravě legislativy, když se snažíme eh, ke všem přistupovat stejným způsobem. Tak, aby ti, kdo zodpovídají za praní špinavých peněz, na tom byli eh, stej, stejně, aby tedy byli pod stejným drobnohledem. Děkuji všem, kteří nám pomohli prosadit tuto legislativu, hájili ji eh, u nás doma a doufám, že to vyřeší velké množství našich problémů. Děkuji vám a nyní na minutu a půl eh, pan kolegyně Karin. Eh, Děkuji. Jako stínová zpravodajka bych chtěla poděkovat kolegům za mimořádně dobrou úroveň spolupráce. Podařilo se nám dosáhnout hodně. Je to důležité téma, o kterém tu je dnes eh, řeč. Když se podíváme, co se děje v globálním jihu, tak třeba Afrika ztrácí 50 miliard ročně eh, v důsledku daňových úniků, podvodů, praní špinavých peněz. Čili jde dvakrát víc, než kolik dostanou v podobě rozvojové pomoci. A eh, náš boj s nelegálními transakcemi a převody je důležitý a je důležité, aby bylo možné prohlednout tyto struktury, které se snaží v těchto strukturách proprat své peníze, tak aby nemohly být zdaněny ve prospěch nás všech. Nás všech. Snažíme se, aby vznikl veřejný rejstřík, prostřednictvím kterého bude moci dosledovat vlastnické struktury až k těm skutečným eh, vlastníkům. Mě, tento přístup by měly mít nejenom vlády, ale i žurnalisté a řadoví občané. Protože právě konec konců díky nim se dostaly na světlo takové skandály jako LuxLeaks. Zatím není možné mít eh, úplně vyčerpávající rejstřík, protože existují silné síly, v členských státech, které si nepřáli tuto transparentnost. Proto apeluji na členské státy a vlády, aby podpořili plně veřejný rejstřík vlastnictví. Děkuji mnohokrát a nyní paní kolegyně Žoli. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Eh, já bych ráda přivítala významnou práci zpravodajů, zejména paní Judith z Argentiny. Navzdory různým tlakům zítra budeme hlasovat o vytvoření registru, který by měl pozitivní dopad týkající se společnost z offshoreových společností. Je to veliký výdobytek, i když někteří členské, některé členské státy činili všechno možné proto, aby oddálili eh, tento počin E, bude zapotřebí, abychom zůstali bdělí e, co do způsobu, jakým některé členské státy e, umožní přístup novinářů a dalších skupin k takovému registru. Je třeba bojovat proti nelegálním tokům špinavých peněz, které slouží pouze k buď k podpoře teroristů nebo kriminálních spolčení či obohacování se individuí. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegy, a nyní má na dvě minuty slovo paní kolegyně Ferrara. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, kolegové, v Evropě jsou tisíce příslušníků organizovaného zločinu. Jsou to firmy, eh, které mají své pobočky nebo je centrály v různých zemích, eh, tak aby mohly skrývat nelegální příjmy. My se tedy musíme zabývat praním peněz, poněvadž eh, je zde riziko financování terorismu, je to riziko pro společný trh. Cílem těchto eh, cíle, cíle těchto kriminálních aktivit, těmi se musíme zabývat, musíme proti ním bojovat, proti všem jejich formám, eh, které deformují náš eh, legální trh. Musíme také zajistit dohledatelnost peněz v Evropské unii a musíme žádat, aby firmy fungovaly transparentním způsobem, tak aby byly dohledatelní také skuteční příjemci eh, prostředků z nelegální činnosti, prostě ti, kteří tahají za provázky. Musíme eh, se tímto zabývat, musíme eh, usnadnit přístup k informacím. Ačkoliv došlo eh, v legislativě ke zlepšení, pořád ještě existují mezery a unikové cestičky. Stále existují významní hráči, kteří jsou schopni eh, současnou legislativu obcházet, například eh, daňovými úniky. Musíme tedy se vyvarovat jakýchkoliv eh, omezení přístupu datum. Eh, děkuji a nyní pan kolega Borgecio na jednu minutu. Děkuji vám, pane, paní, pane předsedo. Mně se zdá, že eh, je tady jedna věc, kterou se zabýváme jenom okrajově nebo možná vůbec ne. A sice to, že je zde riziko, Eh, financování eh, prostřednictvím eh, různých kanálů. Mm, máme tady různé obchůdky, kde se prodávají já nevím, potraviny nebo cokoliv, takové nenápadné kanály, které se odhalují, když se budete pouze Eh, pouze eh, podrobně zaměříte. Je zde také nebezpečí islamizace prostřednictvím těchto kanálů. A tam skutečně může existovat jakási vazba na nějakou organizaci. Nemusí, nemusí to být přímo zločinecká organizace. Můžou to být prostě eh, kanály financování nějakých podivných organizací a terorismu. Eh, Paní kolegyně Paunová na minutu a půl. Kolegové, aby naše ekonomika prosperovala, musíme mít důvěru a transparentnost. V Evropě máme 600 miliard eur eh, peníz, peněz, které se zde propírají. To je dvojnásobek toho, co chce, žádá Junckerův plán. To jsou peníze, které by se měly investovat do inovací, do výzkumu a podobně. A abychom tomu zabránili, je třeba zlepšit dohledatelnost převodů penězí, peněz. A je to v zájmu skutečného fungování, dobrého fungování a stability finančního systému. Eh, potřebujeme dobrá pravidla, potřebujeme transparentnost, abychom věděli, kdo a jak podniká. Eh, vybudování eh, rejstříků skutečných vlastníků napomůže transparentnosti a posílí důvěru občanů v finanční systém. Nicméně soukromí přitom musí být respektováno. To jsou pravidla, bez kterých se na evropské úrovni neobejdeme praní peněz a financování terorismu, eh, s tím si neporadí jednotlivé členské země. To jsou velké finanční podvody. Eh, legislativa jako tato buduje důvěru v naš finanční systém a v to, že v Evropě se může rozvíjet férové prostředí založené na iniciativě. Děkuji paní kolegyně Panova a nyní paní kolegyně Ferreira. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, eh, milí kolegové. Také já bych chtěla poděkovat spravodajům, eh, stínovým spravodajům za úsilí a kvalitu odvedené práce za italského předsednictví jsme skutečně dosáhli eh, něčeho, co budeme moci brzy završit. Finanční podvody a eh, praní peněz, eh, financování terorismu, boj proti těmto jevům, to je naším cílem. Skuteční vlastníci, abychom věděli, kdo to je, tak to je důležitý krok v tomto smyslu. Socialisté a demokraté jsou velmi spokojeni s tím, že eh, v Evropě bude zřízen veřejný rejstřík pro celou Evropu, i když eh, ten přístup k informacím eh, nebude úplně svobodný a volný. Pokud právní předpisy omezují přístup k těmto Eh, informacím jenom pro ty, kteří se mohou prokázat eh, finančním nebo hospodářským zájmem, tak to znamená, že v oblasti transparentnosti eh, nejsou některé členské země dostatečně ambiciozní. Já bych byla velmi neráda, kdyby členské země dále využívaly výjimek k dalšímu omezení přístupu k těmto informacím, a to zejména tehdy, eh, když eh, by se vlastníci měli stávat eh, obětmi zastrašování nebo nějakých jiných kriminálních činností. To, co je nám zde překládáno ke schválení, je důležitým krokem k úplné transparentnosti, ale je to právě jen první krok existují věci, kde jsme dospěli pouze ke kompromisům, ale proto právě je tento text velmi důležitý. Děkuji paní kolegyně Fotiga. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. V roce 2004 po útocích v Madridu členské země EU se zavázaly učinit všechno, co mohou eh, v oblasti boje proti financování terorismu aktů eh, terorismu i teroristických sítí. Eh, nicméně eh, od té doby hrozba terorismu se některá neumenšila. Právní a administrativní nařízení a opatření jsou nedostatečná. Proto zítřejší hlasování, ten balíček, který má sloužit proti Eh, financování terorismu považuji za skutečně takový milník eh, ve fungování Evropské unie a chtěla bych poděkovat všem, kteří na něj mají zásluhu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Fatigo. A nyní na minutu a půl má slovo pan kolega Ježek. Thank you, Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, všem za jejich silný postoj v průběhu vyjednávání trialogu. Z mého hlediska tímto potrháváme postoj Evropského parlamentu v legislativním procesu. A myšlenka veřejného rejstříku skutečného vlastnictví, která je klíčem eh, tohoto návrhu, ta vzešla z Evropského parlamentu a hájili jsme ji v celém trialogu. A dohodu, kterou jsme dosáhli eh, loni v prosinci odráží požadavek veřejnosti o větší transparentnost, ale stále zbývá prostor ke zlepšení, pokud jde o zpřístupnění, přístupnost tohoto rejstříku. Ovšem směrnice nechává dveře otevřené pro ty státy, které chtějí eh, široce definovat eh, tu, tuto um, definici eh, legitimního zájmu. Takže bude na členských státech, aby po hlasování eh, se chopili eh, z iniciativy a zodpovědnosti, aby eh, rychle implementovali pravidla týkající se praní špinavých peněz a převodů. Silně vás vyzývám, byste využili flexibility k neomezenému veřejnému přístupu k rejstříkům s přístupem k informacím o skutečném vlastnictví trustů a firem. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego Joško, a nyní má na minuto a půl slovo pan kolega Kristof Oknos. Děkuji. Praní špinavých peněz je opravdu eh, metlou eh, evropské ekonomiky. Minimální přímé náklady organizovaného zločinu přesahují 166 miliard ročně. To jsou odhady Europolu a přeznamená to méně prostředků, které jsou k dispozici pro růst sociální služby. A v konečném důsledku to pak zvyšuje sociální nerovnost a nespravedlnost. A proč se nám až dosud nedaří vykořenit praní špinavých peněz? Protože zatím chyběla politická vůle. A od toho jsou tu tyto dva návrhy, proto jsou tak užitečné. Věci se dostávají do pohybu. Návrhy Evropské komise představují zlepšení oproti tomu, co již existuje. Záznamy s reálnými vlastníky, vlastníci právních osob, včetně trustů, které budou moci být auditovány. To představuje první krok k ustavení jednoznačného transparentního režimu. Potřebujeme však ještě další, další kroky k, ke konsolidaci eh, transparentnosti finančních transakcí. To je ta hlavní reforma, kterou potřebujeme spíše než deregulace trhu, což je to, co prosazují dominantní politické síly v Evropské unii. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego, a nyní má slovo pan kolega Korral na minutu pane Prostřednictvím ehm, eh, tohoto čtvrtého balíčku potírání praní špinavých peněz se docílí dalšího významného kroku. Byť podle mého názoru jsme ještě daleko vzdáleni tomu, abychom měli opravdu ten nejlepší nástroj eh, proti tomuto jevu. Již předřečník řekl, že se jedná o um, velikou epidemii praní špinavých peněz a uh, Eh, je třeba uvědomit si, že stále tady máme co dočení s peněze, o jejichž původu nic nevíme, čili jsou zcela jistě nelegálního původu. Ovšem tato směrnice byla tak trochu rozmělněna eh, projednáváním na radě a my tady máme určité nebezpečí, že budeme mít výborný rámec, ale jednotlivé státy budou implementovat tuto směrnici různým způsobem. Je třeba tedy dbát na to, aby jednotlivé členské státy státy postupovaly správně. Já mám tak trochu strach, že jsme promeškali opravdový pokrok. Děkuji mnohokrát a nyní kolega Brium, pane předsedo. Veškeré úsilí v legislativě proti rání špinavých peněz a proti terorismu jde dobrým směrem. Ovšem to, důsledkem toho by nemělo být obětovat svrchovanost jednotlivých států, neboť to jsou členské státy, kterým přísluší nejlépe efektivně postupovat proti mafiánským sítím. Tato legislativa musí být doprovázena posílením kontrol toku kapitálu na vnitřním trhu Evropské unie. Nebuďme naivní síť financování terorismu a španí špinavých, praní špinavých peněz zneužívá volného pohybu kapitálu a osob, stejně tak jako svobody usídlovat se v jednotlivých členských státech, což vytvořilo dobré podmínky pro tento negativní jev. Proto je nutno posílit policejní spolupráci a eh, justiční spolupráci mezi jednotlivými státy, ale je třeba, abychom tedy tady dávali pozor na ten princip volného oběhu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo na minutu a půl pan Mann. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V celém světě se perou peníze až do výše 1,5 bilionu eur. E, a e, přitom se tady e, činí e, pokusy udělat, jak si zlegalizovat tyto kriminální jevy tím, že tady existují tyto podniky či firmy, které mají pouze poštovní přehrádku a tak dále. A dokonce eh, další jevy, které znamenají, že se ztrácí důvěra. A v tomto potírání nestačí aktivity jednotlivých států. Evropské předpisy musí být v souladu s nejnovějším technickým vývojem, abychom mohli efektivně reagovat. Potřebujeme skutečně tento veřejný rejstřík centrální, abychom tady měli přístup k údajům majetkovým jednotlivých podniků e, a je třeba provádět také rizikové analýzy. Je třeba mít zpětnou sledovatelnost původu peněz, transparentnost ano, ale právní předpisy musí být v souladu s evropskou ochranou údajů a v souladu se základní listinou e, práv e, Mezinárodní spolupráce a koordinace je nesmírně důležitá. Musí se postupovat velice cíleně a musí se zabránit, aby díky praní špinavých peněz se posiloval terorismus. Děkuji všem, kteří pracovali na této směrnici. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan kolega Gualtieri. Děkuji. Pokud jde o přijetí směrnice eh, proti praní eh, špinavých peněz, tak eh, to je něco, co nelze než přivítat. Je to velký úspěch, za který věčíme zpravodajům i italskému předsednictví, Myslím, že jsme eh, zašli dál, než jsou současné, současná pravidla a standardy. Takže se nám podařilo hodně. Ty veřejné rejstříky, skutečných vlastníků, včetně trustů a úvodní ustanovení 14, které eh, má vazbu na článek 30, legitimní zájmy, že se týkají nejenom eh, boje s terorismem a praní špinavých peněz, ale také jiných eh, podvodů, korupce. Takže tomuto parlamentu se podařilo hodně oproti původnímu návrhu. Je to opravdu zásadní iniciativa, která se souvisí s mnoha okruhy trestné činnosti. Proto souhlasím s tím, že je to model, který by eh, je hodný následování a parlament tak nejenom vytváří legislativu, musí také eh, monitorovat, co se s tím děje dál. Děkuji mnohokrát panu Galtěru, nyní má slovo pan Ešek. Šanci, šanovní państwo. Eh, vážený pane předsedo, dámy a pánové v současné době financování telání špinavých peněz, to jsou problémy, které jsou čím dál tím závažnější. Těší mě, že tato legislativa se zabývá širokým spektrem úkolů, jak pro evropské instituce, tak pro instituce eh, členských zemí. Domnívám se, že oblasti, které potřebují posílit, eh, byly identifikovány správně. Přitom je třeba být ovšem nadále zvláště ostražití, pokud se týče nákladů na eh, tyto kroky. Musíme být proporcionální, musíme být rad, racionální a také eh, může, musíme se zamyslet nad tím, zda třeba nebudeme omezovat některé služby je důležité, abychom měli eh, zdravý finanční systém a abychom jako členské země postupovali jednotně. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego, a nyní pan kolega Vali na minutu a půl. Děkuji. Pane předsedo, chci jednak poblahopřát parlamentu za tuto práci, za tyto úspěchy které jsou mnohem. Všem kvůli některým členským státům se možná nepodařilo tolik, kolik se podařit mohlo. Zejména chci zmínit eh, omezený přístup k rejstříkům. To by se dalo zlepšit. Teď je na členských státech, aby se rozhodli podle vlastního uvážení, ale nebude to implicitně eh, přístupné nejširší veřejnosti. Je tu otázka legitimního zájmu, ale to není zcela přesně definováno. Dále identifikace eh, reálných vlastníků je komplexní, omezená na vlastníky 25% a více kapitálu. Ale měli bychom tudíž mít přísnější pravidla. Víme, že vzniknou problémy při implementaci těchto ustanovení. Vzniknou nové mezery v důsledku nedůslednosti některých formulací a to bude pochopitelně zneužito. Pan kolega Petr na minutu a půl. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Jako součást měnové unie a fiskální politiky eh, musíme také bojovat proti nelegálním transferům eh, prostředků přes hranice. Já tedy vítám dohodu parlamentu a, a rady, k níž se dospělo bez velkých komplikací. A to v době, kdy debatujeme o společné bezpečnostní politice. Právě nyní je důležité zachovat integritu Unie a občanů, poněvadž často nám finanční toky končí v daňových rájích nyní eh, můžeme vyvinout eh, větší tlak na země, které umožňují existenci těchto daňových rájů a jejich fungování. Důležité je, abychom zapojili také kandidátské země, které by měly respektovat stejné standardy a taktéž bránit eh, v legálních tocích peněz. A já bych rád poskytl svoji zbývající půl minutu příštímu řečníkovi. Děkuji vám, pane kolego Petrole, a nyní paní kolegyně Jotová na minutu. Byly, bylo už sváno několik balíčků proti eh, praní špinavých peněz, ale eh, bohužel výsledky eh, se dosud nedostavily tak, jak jsme si představovali zločin je vždy o pár kroků napřed, čili my eh, potřebujeme mít novou politiku a eh, společnou, společný přístup k boji proti korupci a praní peněz. Evropa eh, by měla vést tu cestu boje proti daňovým rájům. Evropská komise nyní sleduje Bulharsko a Rumunsko v otázkách boji proti korupci. Nicméně tento přístup se již vyčerpal. Zpráva o korupci komisařky Malströmové ukazuje, že jde o cosi, co funguje stejně ve všech zemích. Proto potřebujeme celoevropskou legislativu a zbližování eh, trestního práva v členských zemích. A to by mělo vést k nové strategii pro bezpečnost. Děkuji paní kolegyně Jotová, nyní pan kolega Van Dalen. Pane předsedo, ve světové ekonomice se ztrácí skutečně miliardy a miliardy eur eh, a končí to v kapsách nelegálních eh, kriminálních gangů. S těmito předpisy budeme moci bojovat efektivněji eh, proti eh, těmto jevům a budeme mít pod eh, lepší kontrolou také skutečné vlastníky. To prospěje jak občanům, tak podnikům, tedy těm, kteří dodržují zákony. Ale ještě jednou poznámku o ochraně dat. Osobní údaje k praní peněz nesmí být využívány pro komerční účely. A tady bych ráda, kdyby se paní komisařka vyjádřila, poněvadž je třeba bojovat proti eh, praní peněz, ale přitom je třeba dobře chránit osobní data občanů. Děkuji, paní Makovej. Děkuji vám. Směrnice proti praní špinavých peněz je krokem vpřed. Eh, ale nemizí úplně všechny cesty, jak se naše prostředky dostávají do rukou terorismu. teroristům. Například směrnice eh, chce, abychom se dobrali těch skutečných eh, vlastníků. Ovšem, přístup eh, k tomuto rejstříku a k těmto údajům je dovolen eh, žurnalistům a občanům pouze pokud dokáží legitimní, takzvaný legitimní zájem tím pádem vzniká bariéra z hlediska veřejného přístupu k vlastnické struktuře těchto eh, firm. Dále eh, ty eh, některé fiktivní firmy nejsou tímto návrhem odbourány a existují také gigantické megafirmy, které se vyhýbají placení daňové povinnosti v daňových rájích. A kdo je na vině, že to dál existuje, jsme to my, protože umožňujeme přetrvávání daňových rájů uvnitř Evropské unie. Příkladem je například Lucembursko. A výsledkem jsou miliardy eur daňových eh, úniků nebo nezaplacených eh, daní, protože tyto firmy nezaplatí tolik daní, kolik by eh, baň, zanit měly. Pak také kasína, kde se propere obrovské množství peněz, eh, protože se dostatečně neprověřuje identita klientů. A eh, také není správné, že podvody jsou pouze podružným zločinem oproti praní špinavých peněz. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu paní kolegyně Schlein. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, děkuji s Paravodajům po italském předsednictví Evropa konečně docíla pokroku v potírání špi, boje propírání, v potírání praní špinavých peněz, e, úniku peněz do daňových rájů. Je třeba uh, Eh, aby se v registru schromažďovaly údaje o jednotlivých trastech. My bychom bývali viděli vstřícnější postoj od Rady rádi týkající se přístupu k tomuto rejstříku Transparentnost je důležitá na ochranu reálné ekonomiky. Zhruba 70 korupčních případů se tiší, eh, pardon, pochází z tak eh, ze zdánlivých firm, čili z firm, které mají eh, pouze poštovní schránky. Potřebujeme globální řešení a my doufáme, že tato směrnice je první pokrok na ještě daleké cestě. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu má slovo kolega Vactovský. Pane předsedající. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, já jsem příznivcem o účinné regulace, ale eh, v oblasti eh, praní špinavých peněz eh, tady by Evropská unie neměla váhat a aby tady byla, zavedla si účinnou regulaci. Především tedy bylo rozhodnuto, že potřebujeme organizační nástroje eh, v, pro boj eh, proti hm, těmto jevům a já eh, jsem tady rád, že budeme mít skutečně rejstříky skutečných vlastníků, ale pozor na pozor na ochranu dat a soukromu. Ale prosím vás, soustřeďme se na hlavní věc, to je skutečně bránění prání peněz a e, nezastavujeme se, příliš nerozptilujme se tedy otázkami ochrany dat. Evropa e, e, zatím tady chybí takové nástroje, jako je třeba propadnutí majetku a tak dále. Děkuji vám, pane kolego Zdovský, a nyní paní kolegyně Pitera na minutu a půl. Děkuji, předsedající. pane předsedo. Eh, stará známá procedura praní špinavých peněz se váže zejména na organizovaný zločin. Eh, ten je napojený na mezinárodní finanční systém a hospodářskou. Eh, úřad OSN pro narkotika nám říká, že v roce 2011 se jednalo o 2,7 globálního HDP a předpokládá se každoroční nárůst. Eh, globalizace, eh, rozvoj technologií, to všechno tomu napomáhá, podobně jako svobodný pohyb kapitálu a rozmanitost eh, finančních nástrojů. Také pomáhá anonymita, klientů bank, zejména v případě online bankingu. To napomáhá eh, zakrývání skutečných zdrojů v penězí a tyto zdroje potom také financují světový terorismus. Eh, poněvadž eh, toto je činnost finančně náročná, to jak příprava, tak realizace teroristických útoků. Proto ty navrhované rejstříky eh, mají zabraňovat financování terorismu a praní špinavých peněz. A já doufám, že to budou skutečně, budou skutečně účinné možnosti, které budou bránit v teroristické činnosti. Děkuji.

Děkuji vám, pane kolego Zdechovský, a nyní se dostáváme ke KZI. Nejprve má slovo paní kolegyně Galpec. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení zpravodaj, bych vám poděkovala za vaši vynikající práci. Eh, dnes praní špinavých peněz je jedním z nejvýnosnějších obchodních odvětví a my samozřejmě rozvíjíme stále nové právní normy, ale pohyb kriminálních spolčení eh, ty lze těžko dohánět. Já souhlasím s tím, když se říká, že zahraniční právní subjekty musí plnit předpisy, eh, které platí v té které zemi, když se jedná o transparentnost. Rovněž eh, souhlasím s nutností zlepšit registry. Je třeba mít eh, reálné informace o majetku a e, jednotlivé členské státy tady musí ještě mnoho vykonat, stejně tak jako Evropská unie, ale myslím, že to může být dobrý nástroj. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně a nyní má slovo kolega Fonsulika. It's such a pleasure, Mr. President, to Takové potěšení skutečně, pane předsedo, dostat od vás slovo. Um, Eh, začlenění té myšlenky, vytvoření rejstříku skutečných eh, vlastníků. Ovšem přístup k tomuto rejstříku je tedy předmětem legitimního zájmu, což ovšem umožní těm členským státům, které chtějí být transparentnější, přijmout širokou definici tohoto legitimního zájmu. A eh, může tak existovat určitá výjimka případ od případu za výjimečných okolností. E, může být výjimka, pokud by hrozil například vydírání e, nebo e, jiný problém, nebo pokud je ten beneficial, ten skutečný vlastník nějak skutečně minoritní. Čili tím bychom měli možnost zajistit maximální transparentnost vlastnických struktur napříč Evropskou unii. Děkuji mnohokrát, pane kolego Froncoliko, a nyní uděluji slovo podle stejných pravidel, tedy vždycky. A dostal jste slovo zcela v souladu s řádem a slovo má kolega Marias. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, bylo možné, aby dříve, aby některé podniky neodváděly daně, nýbrž unikaly do daňových rájů. Eh, biliony eh, unikají z Evropy a koncerny, které podnikají v mezinárodním měřítku a mají sídlo v Řecku, zdaňují nezdaňují v této zemi své příjmy. A pak tady máme ještě ten skandál LuxLeaks a viděli jsme, eh, že se zde nezdaňovalo řádným způsobem. Musím obojovat eh, proti těm, kteří eh, prostřednictvím praní špinavých peněz financují terorismus. Potřebujeme nejenom registr, ale také záruky pro ochranu dat. S výjimkou kasín však nesmíme eh, oslabovat právní předpisy. Děkuji mnohokrát a nyní kolega Jakovčič. předsedající, poštovaná gospođo pověrenice, poštovaní kolegy. Děkuji. Paní komisařko, kolegové, vážení zpravodajové, abych rád přivítal tento nový dokument a nová opatření a chtěl bych říct, že to je skutečně významný krok vpřed. Ovšem je to pouze jeden krok vpřed. A je to prostě něco, co nám ukazuje, že bychom měli energicky bojovat proti těm, kteří perou špinavé peníze, kteří ochozují naše ekonomiky a rozpočty. E, toto je opravdu, to jsou významné kroky. Nicméně máme tady dva problémy. Za prvé, vše bude záviset na činnostech a přání členských zemí, na jejich eh, vůli bojovat proti eh, zločinu, terorismu a praní peněz. Eh, tak je tady problém třetích zemí. Musí nám být jasné, že nebudeme moci toto vyřešit bez řádné spolupráce se třetími zeměmi. Děkuji, pane kolego Jakovčiči. Nyní pan kolega Šoltés. Děkuji vám. Oba tyto dokumenty, směrnice i nařízení, jdou správným směrem. Nicméně eh, na špunty od šampaňského je příliš brzy. Eh, poněvadž praní špinavých peněz to je reálná, reálná hrozba našim ekonomikám eh, v rozměru eh, stovek tisíc nebo pan, miliard a desítek miliard eur. Je to takový počáteční krok a já tedy věřím, že tato nová pravidla jsou významným krokem Eh, totež se dá říci o tom rejstříku skutečných vlastníků. Bude to velký, významný krok k transparentnosti. My víme, že tento problém tady existuje a víme, že naházet řešení není snadné. Oblast praní špinavých peněz eh, patří k těm největším výzvám pro lepší organizaci našich finančních trhů. Děkuji vám. Děkuji pan kolega Šoltesi a ještě pan Zvěr jako poslední. Eh, děkuji vám, pane eh, předsedo. Já bych rád poblahopřál všem zpravodajům za dobře odvedenou práci. Už jsme slyšeli, že globální ekonomika přichází o nějakých 5 HDP. A to je samozřejmě obrovský vliv na eh, chudobu. Dovedeme si představit, že by všechny tyto peníze skutečně šly do investic do lidského kapitálu. Co by to znamenalo pro všechny naše země? Proto potřebujeme skutečná účinná opatření eh, pro které poslouží finančním úřadům, policii, potřebujeme rejstříky skutečných vlastníků a lepší sledování daňových rájů. Globální problémy si vyžadují holistický přístup a globální řešení. Já myslím, že jdeme správným směrem a že e, tímto způsobem si lépe poradíme s organizovaným zločinem. Děkuji a dávám slovo paní komisarce Jourové. Prosím, máte slovo. Uh, thank you very much uh, for the floor. Děkuji za slovo. Ta diskuze, kterou jsem právě vyslechla, ve mně vyvolává silný dojem, že Eh, zítřejší hlasování skutečně může věcmi pohnout, může posunout a dosáhnout pozitivně, pozitivních výsledků, eh, o kterých eh, jsme hovořili, které jsou potenciálem toho, těchto dvou legislativních nástrojů. Slyšela jsem a slyšet také o trestním právu a ochranách, ochraně osobních údajů. Takže mi dovolte doplnit pár slov k těmto uhlům pohledu v kontextu organizovaného zločinu. Mohu vás ujistit, že máme velice ucelený přístup v, um, k boji se zločinností. Pokud jde o trestní právo, tak posilujeme fungování a e, spolupráci mezi Eurojustem a Europolem, a to obzvlášť ve vztahu k posílení bezpečnosti v Evropě. Také jste hovořili o třetích zemích o eh, rozšíření našich aktivit, zaměření se na příslušníky třetích zemí. A já vás chci informovat, že i eh, podle eh, té agendy pro bezpečnost chceme rozšířit ten rejstřík EQUIS, což je rejstřík pachatelů, ehm, což nám potom může pomoci mít lepší informace, lepší informační toky ohledně podezřelých a pravděpodobných pachatelů. Další věc, která tu byla zmíněna, ochrana osobních údajů. Já zodpovídám i za toto nařízení, protože reforma osobních údajů, kterou teď připravujeme a finalizujeme v letošním roce s radou a která bude následovaná trialogem v příštím roce, to znamená opravdovou revoluci, protože nahrazuje 28 národních režimů jedním eh, celoevropským silným režimem ochrany osobních údajů. Takže pokud o tom hovoříme ve vztahu eh, s praním špinavých peněz a souvisejících otázek nové legislativě, mohu vás ujistit, že jmenujeme, věnujeme značnou pozornost ochraně základních práv, a to zejména právo na soukromí a právo na eh, ochranu osobních údajů. Tyto dva legislativní nástroje jsou eh, na výsost kompatibilní, mohou jít ruku v ruce, až budou uváděny do praxe. K balíčku samotnému mě těší, že shledáváte balíček praktický, přiměřený, realistický soubor nástrojů na potírání zločinu ve finanční sféře. A co víc, kombinujeme v něm organizovaný zločin, daňové úniky, další související zločiny a pak mnohokrát zmiňovaný terorismus. Nejde jenom o ušetření peněz, a o tom, abychom předešli tomu, aby ty peníze zmizely v nějaké černé díře, ale abychom ty peníze využili k mnohem lepším účelům. Nejde jen o ochranu peněz, ale o skutečnou záchranu životů. Finanční transakce jsou velmi často první známkou toho, že se chystá teroristický útok, že se k nějakému útoku skiluje. A proto to je tak důležité pro posílení bezpečnosti v Evropě. Ještě jednou vám děkuji za podporu a doufám, že to zítřejší hlasování nás posune před. Děkuji. Paní komisařko. A nyní dávám slovo panu Karincovi. Pane předsedo, já bych chtěl znovu poděkovat všem kolegům za spolupráci eh, na sepisování této zprávy. Stanoviskem naší politické eh, skupiny Eh, pardon, stanovisko všech politických skupin je velmi konsolidované. Všichni jsou připraveni podpořit tuto směrnici proti eh, praní eh, peněz prostřednictvím Evropského rejstříku skutečných vlastníků. Děkuji, není paní Sargentiny na dvě minuty. Thanks, chair. A lot of my colleagues... Děkuji, pane předsedo. Mnozí kolegové Eh, poukázali na to, eh, že ten veřejný rejstřík zas nebude tak veřejný, neboť musíte prokázat legitimní zájem. Já bych chtěla říci, že eh, zde bude orgán, který bude rozhodovat, jestli máte nebo nemáte tento legitimní Eh, legitimní eh, zájem. Já bych byla velice ráda, kdyby ten první žurnalista, kterému bude odmítnut přístup, se obrátil na soud a vnesl takto do věci jasno. Já si totiž eh, myslím, že žádný orgán nemá právo říct, vy jste občan, který nemá legitimní zájem a tedy nemůže nahlédnout do těchto rejstříků. A e, konec konců, e, jestliže my začneme e, říkat, že tady máme omezení, tak ta omezení skutečně začnou existovat. Ale pokud budeme my tvrdit, že je to veřejný rejstřík, bude se otevírat více a více. Děkuji, pan Kerkhoff. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to byla velice zajímavá debata. A děkuji komisi za to, jaký sleduje já bych chtěl říci, že já jsem se eh, snažil velice, aby tato čtvrtá eh, směrnice eh, proti praní špinových peněz byla sepsána správná, správně. Tady jde o důvěru a vůli a důvěra se týká zejména těch nejsoukromnějších údajů a my myslíme, že tady je třeba mít v rovnováze tu transparentnost a tu důvěru a důvěrnost. My jsme eh, v eh, pohybujeme se v digitálním a kybernetickém světě, eh, kde se velice dobře pohybuje taky organizovaný zločin a ty výzvy jsou pro nás obrovské. Já si myslím, že tady máme skutečně použitelné řešení, které se k tomu obecně staví vhodným způsobem a já doufám, že to takto bude schváleno. Děkuji a nyní pan Petr Simon. Ano. Tak, také já bych, pane předsedo, chtěl poděkovat všem zúčastněným a chtěl bych na závěr konstatovat, že co se týče dosaženého kompromisu se zavedením centrálního rejstříku můžeme být spokojeni tak se znemožní tyto neprůhledné firemní konstrukce. Musí nám však být jasné, že boj proti podvodům se musí vést neustále znovu a zvon, znovu, protože praní špinavých peněz bude pokračovat. Proto jako legislativci musíme nejenom reagovat do budoucna, ale musíme také působit určitým preventivním způsobem, předcházet a e, předvídat vývoj a proto budeme, budou muset následovat další kroky. Musíme být i bdělí, aby byly efektivně, e, aby byla efektivně zadána veškerá ustanovení směrnice či implementována v jednotlivých členských státech. A, Rovněž tak musíme posílit kooperaci vnitrostátních vyšetřovatelů, abychom usnadnili přístup k národním rejstříku. Je tedy těžko pochopitelné, proč musíme čekat čtyři roky na toto propojení, když informace jsou teoreticky k dispozici, ale zabrání se tak výměně informací. Myslím si, že musíme postupovat společně, protože boj proti podvodům a špina, praní špinavých peněz nezná hranice a musí být potíra na evropské i globální úrovni. Děkuji. A tím končí společná rozprava, bude se hlasovat zítra. A nyní přecházíme na eh, další bod pořadu jednání, který se týká společné rozpravy ohledně insolvenčního řízení. Máme tu doporučení pro druhé čtení od, pana Tadeuše Sjevky.